Ještě než vše uzavřeme, bude tady pár zpráv. Paskyš mi v souvislosti s novými skutečnostmi, ke kterým došlo v jeho případě, postoupil žádost o přeskoumání rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010, kterým byl zbaven své poslanecké imunity. V souladu s článkem 6 odstavce three jednacího řádu se tato žádost postupuje výboru pro právní záležitosti, který je v této věci příslušný. A druhé oznámení. Oznamuji vám, že výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 20. června 2011 projednal dopis, který pan Nigel Farage zaslal předsedovi Evropského parlamentu a ve kterém si na základě článku 6 jednacího řádu stěžoval na posuzování poslanecké imunity v Evropě. Výbor dospěl k závěru, bylo to 11 hlasů pro, třemi hlasy proti a jeden se zdržel, že žádost pana Faráže není přípustná, protože se nejedná o případ poslanecké imunity. Příští zasedání se bude konat zítra, to je v úterý 5. července od 9 do 1 hodiny a od 15 do 20 hodin a od 21 hodin do 24 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Co denní zasedání skončilo a já vám všem přeju dobrou noc a poděkuji za velmi dobrou spolupráci. Samozřejmě také našim tlumočníkům. děkuji.